Co s... Ne? Takže přece jenom, prosím. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Já vám gratuluji k televiznímu vystoupení. Já jsem se chtěl jenom <laughs> přihlásit na postup Catch the Eye. Ano, zapíšeme vás eh, abyste skutečně mm, získal pozornost předsedy. A nyní nás čeká co společná debata. Eh, a nyní eh, budeme diskutovat o zprávách Debakera, Guterrese o Ferateo. Začali jsme tu diskusi dnes ráno, ale budeme pokračovat a vidím tady prvního řečníka má čtyři minuty na svůj příspěvek a to je pán Sariel Chadraoui. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Dnes odpoledne budeme diskutovat o železničním balíčku, což je velice významné téma, které oživilo celou řadu diskuzí a je to velmi komplexní téma. Já osobně jsem nikdy nežádal o to, aby osobní železniční doprava byla otevřena, ale chceme-li vytvořit jednotný evropský železniční prostor, pak musíme také definovat, kdo smí být aktivní a za jakých podmínek. Návrhy komise pro mne nebyly přijatelné. To je známé. Je třeba zohlednit, jak veliké jsou rozdíly železničních sítí, jejich struktura, jak rozdílná je zkušenost jednotlivých členských států s otevřením trhu, ale s pomocí stínových zpravodajů, kterým bych při této příležitosti rád poděkoval, se nám, domnívám se, podařilo Eh, vytvořit relativně vyvážený balíček k zítřejšímu hlasování. Toto téma není cílem samotným o sobě, je to prostředek pro vytvoření pobídek pro zlepšení služeb pro občany. Za to potřebu, na to potřebujeme za prvé dobrou rovnováhu mezi otvíráním se trhu na straně jedné a ochraně komunitárních podmínek. Potřebujeme atraktivní spoje, které však nemohou být vytvořeny podle motivu vyzobávání rozinek. A pakliže chceme mít otevření trhu, potřebujeme naprosto jasnou strukturu provozovatelů infrastruktury a železničních podniků. Za třetí, musíme všude udržovat stejně vysokou laťku, co se týče konkurenceschopnosti. A dále musíme také posílit práva cestující co do prodeje jízdenek, co do jízdních řádů a tak dále. Měli jsme sice spornou, ale velice plodnou diskusi a dospěli jsme k balíčku opatření, eh, která byla většinově podpořena v našem výboru pro dopravu a stala se vynikající bází pro to, aby se na tom pracovalo dál. Co se týče otevření trhu, eh, pak máme možnosti, jak zabraňovat vyzobávání rozinek regulační úřady musí mít příležitost sledovat, zda nějaká smlouva je ekonomicky vyvážená a zda no, v nově příchozí se připustí na trh či zda se omezí jejich přístup na trh. Původně komise předložila velice rigidní návrhy v souvislosti s holdingovými modely. Já si sice myslím, že holdingový model potřebujeme, ale potřebujeme pro ně jasná pravidla. Potřebujeme mechanismy tržní, Eh, tady jsme si nebyli příliš zajedno s kolegy kolega Frigo a jiní kolegové ku příkladu navrhovali v pozměňovacích návrzích eh, takové eh, záležitosti, které oslabují stanovisko výboru pro dopravu, proto jsem je nemohl akceptovat. Důležité je, abychom dodržovali tarifní smlouvy, čili kolektivní smlouvy všech, aby sociální dialog zůstal udržen pro řešení problému. Domnívám se, že co do vydávání jízdenek jsme předložili rovněž dobré návrhy a to mě vede k závěru, že to, co jsme vyjednali, znamená kroku předu a může to být přijato a je to skutečně aplikovatelné ve všech členských státech. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A než, dospěch, než přijdu k dalšímu zpravodaji, musím oznámit schválení zápisu ze včerejšího zasedání. Zápis je nyní k dispozici, máte k tomu nějaké námitky. Není tomu tak, v tom případě je zápis schválen a nyní si dovolím dát slovo panu Grošovi. Děkuji, pane komisaři, a pane předsedo. Promiňte k jednacímu řádu. Máte technickou otázku? Prosím, co si přejete? Sí. Jenom jsem chtěla říci, že v, eh, co se týče zápisu bývalý předseda, díky tomu, že se tady měnili předsedové,